u žen, které mají děti a je tedy třeba zajistit plnou kompenzaci rodičovských dovolených eh, i v oblasti tedy eh, podmínek pracujících žen. Děkuji vám. On... Děkuji, končím debatu a o zprávě paní Estrela budeme eh, hodně hlasovat ve středu ve 12.30 a o druhé zprávě paní Thompson již zítra ve 12.30. Dalším bodem na programu je společná rozprava o rámcové dohodě mezi Evropským parlamentem a komisí. Za prvé je to rámcová dohoda o vztazích mezi Evropským parlamentem a komisí a dále je to také přizpůsobení jednacího řádu parlamentu revidované dohodě mezi parlamentem a komisí. Jako první má slovo pan Rangel jako zpravodaj. Danke. <coughs> Frau Vorsitzende. Eh, eh, a Ano, děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o ty dvě zprávy, chtěl bych zde vzdát poctu, veřejnou poctu, jak už jsem to udělal ve výboru pro eh, právní záležitosti, kolegům Sloboda Reběnka a dalším, kteří byli členy týmu Evropského parlamentu, který vyjednával na toto téma s komisí. A chtěl bych v podstatě poukázat na skutečně velmi vstřícný přístup předsedy komise, když nová komise Eh, potom nastoupila do své funkce. Opět tedy pan Ševčovič se projevil jako velmi vstřícný. Skutečně máme před sebou velmi historickou dohodu. První historickou rámcovou dohodu od podepsání Lisabonské smlouvy. A je to tedy první rámcová dohoda, která je založena na smlouvách a konkrétně na článku 295 E, smlouvy o fungování Evropské unie. Zde skutečně vzniká průhledný, transparentní, dynamický vztah mezi parlamentem a komisí. Je to kompromis, je to rovnováha mezi náhledy obou těchto orgánů na úlohu těchto orgánů po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Naš, náš vyjednávací tým rozhodně e, zaznamenal velmi pozitivní pokrok. Podařilo se nám vtělit do této rámcové dohody nové pravomoci, stejně jako posílenou pravomoc vyplývající z Lisabonské smlouvy a to tedy dobře odpovídá i e, legislativnímu postupu v rámci plánování. Jednoduchý příklad při zapojování parlamentu do práce komise, nebo pokud jde o otázky spojené se soft law, tedy těmi nezávaznými typy předpisů, pokud jde o legislativní pravomoc parlamentu. Další důležitá otázka se týká posilování kontrolní pravomoci parlamentu. Ať už je to v okamžiku, kdy je třeba upřesnit pravidla eh, nebo ať už jde o přítomnost parlamentu při řešení otázek, jako je například odměna za práci, jako je vysílání pracovníků, nebo jako je e, možnost tedy z území států e, vysílat tedy zpět do Eh, původní země nechtěné osoby. To všechno se týká otázek také třeba utajovaných informací dohod a informací, které nemohou být zveřejňovány. A všechny tyto otázky týkající se tedy odpovědné práce parlamentu a komise jsou tímto řešeny. Víme například, že od nynějška komisař, který má na starosti tyto právní záležitosti, může sdělovat a předávat tedy dokumenty například konferenci předsedů a že zde skutečně dostává se tedy na světlo možnost právě výměny názorů a také komise vlastně se daleko častěji dostavuje do parlamentu než dříve, zejména díky posílení question hour, nejenom pokud jde tedy o předsedu komise, ale také pokud jde o jednotlivé komisaře. Čili při plném dodržování Lisabonské smlouvy, při plném dodržování pravomocí a oddělení těchto pravomocí, máme zde před sebou dohodu, která přesně vymezuje Lisabonskou smlouvu a činí daleko snadněji použitelnou. Nyní pan komisař Ševčovič. Thank you very much, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, pro mne je velkou ctí, zúčastnit se této debaty o revizi rámcové dohody mezi našimi dvěma institucemi já jsem velice rád, že vaše usnesení také doporučuje schválení této dohody. Tento proces začal před rokem společně se vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost. Já chci poděkovat panu Lénemu a celému pracovnímu týmu paní Volis, paní Dagmar Roth Berend, paní Rebece Harms, panu Hanesovi Svobodovi a také panu zpravodaji, pan Lovi Rangelovi. E, spolupracovali jsme velice intenzivně a v dobrém konstruktivním dohu. Je evidentní, že navýšení práv a pravomocí parlamentu má také dopad na naše pracovní vztahy. Toto bere v potaz usnesení parlamentu z eh, února 2010 a z prohlášení předsedy Paroza. Je velice důležité, že v důsledku revize vztahu budeme mít mezi našimi eh, institucemi dobrý nový základ pro naši budoucí praktickou práci. Tato revidovaná dohoda navazuje na dohodu z roku 2005. Tato dohoda byla velice dobrým nástrojem pro fungování našich vzájemných vztahů. Byla to konstruktivní duch, Eh, ve kterém jsme zahájili revizi rámcové dohody v březnu. My všichni můžeme být s výsledkem velice spokojeni. Tak, jak řekl pan zpravodaj, tak já jsem také toho názoru, že tato revize je velice důležitá, která prohloubí vztahy mezi našimi institucemi a také eh, u, reflektuje nový, novou situaci po vstupu v platnosti Lisabonské smlouvy. Já chci zdůraznit několik prvků, které jsou opravdovým pokrokem. Dohoda stanovuje časový rozvrh a harmonogram a strukturovaný dialog mezi našimi institucemi. Parlament může také přispívat k pracovnímu programu e, komise. Jsou stanoveny přesná pravidla, jak komise bude informovat parlament o jednání a o dohadování mezinárodních smluv. Navrhují se zde také pravidla klasifikované informace pro parlament a tak bude parlament snadněji informován o mezinárodních jednání. Také jsou zde stanovena pravidla pro e, posilování informací pro eh, parlamentní experty, kteří radí komisi. Já pokud se týče jednotlivých plenárních zasedání, tak se také stanoví harmonogram pro účast komisařů. Já chci také zmínit několik příkladů, které se týkají přípravy eh, pracovního programu eh, komise na rok 2011. Pan eh, prezident Barroso o tom hovořil v parlamentu. Já jsem se také účastnil další konference 7. října se sešla o kolegium komisařů a také ve středu se sejde předseda Barroso opět s předsedou parlamentu. Toto je zaměřeno na zintenzivnění politického dialogu mezi našimi institucemi a já chci říci, že si myslím, že e, tato rámcová revidovaná dohoda je tím správným nástrojem. Jak všichni víte, tak jednání byla dlouhá a vyžadovala také velké snahy z obou dvou stran, tak abychom dospěli ke textu, který se stará jak o zájmy, tak i starosti našich institucí. My víme, že například to, co zavádí Lisabonská smlouva, eh, tak tady by měla být začleněna také rada. Rada se rozhodla, že se nebude účastnit našich jednání, ale my jsme nechtěli předjímat žádná, eh, žádné záležitosti, které musí být dohodnuty s radou. Proto vyjednávači se snažili také zohlednit rovnováhu mezi institucemi, tak jak to stanoví smlouva. A nejenom toto je také obsaženo ve smlouvě. Komise je přesvědčena o tom, že text, kterému, ke kterému jsme dospěli po složitých jednání, také reflektuje práva a pravomoce všech institucí v EU. Přesto přeze všechno také zní zde hlasy, které říkají, že rámcová smlouva jde příliš daleko a právní napadení nelze vyloučit. V této souvislosti komise eh, eh, říká, že návrh usnesení také eh, stanoví výklad parlamentu toho, této dohody. Ale v některých místech jde tato interpretace příliš daleko. To znamená, informace parlamentu a také začlenění například poslanců Evropského parlamentu do určitých eh, do delegací a také vyjednávání soft law. Eh, komisi bylo řečeno, že tato interpretace hodlá především zohlednit námitky parlamentu a že pouze rámcová dohoda má právní platnost. My se chceme však vyhnout dvojznačnosti. Komise eh, bude plnit veškeré závazky vyplývající z dohody a také hodláme aplikovat schválený text. Já chci jasně říci, že komise se nebude cítit zavázána unilaterálním výkladem tohoto textu. Ten to vyjednaný text nám dává veškeré možnosti, jak najít řešení zajímavé pro všechny instituce. A e, budeme vždy rovnoprávně se chovat e, ke všem institucím. My budeme nadále mít zvláštní e, partnerské vztahy mezi našimi institucemi a budeme loajálně jednat se všemi institucemi institucemi. Já se těším na podpis dohodu a také na její praktické provádění. Děkuji vám, pane Ševčoviči, a nyní řečníci za frakce, za EPP, pan Mendes de Vigo, tři minuty. Vážená paní předsedající, v tomto eh, parlamentu už působím 18 let. Ze začátku ten parlament měl konzultační úlohu. Byl to parlament, který neměl pravomoce. A za posledních 18 let tedy se ta role parlamentu posunula. Už není eh, tedy eh, konzultační, ale je to vlastně spolu zákonodárce. Dochází tedy k takovému to posunu. A dnes tedy nebo ve středu schválíme text, který je završením jednání mezi komisí a parlamentem o rámcové dohodě. Já, kdybych chtěl tedy vysvětlit své rodině, že budu v Bruselu vlastně vystupovat v rozpravě o rámcové dohodě, tak bych to musel vysvětlit poněkud šířeji protože na úrovni národních parlamentů nic takového neexistuje. E, není jasné, proč by tam tedy měla být nějaká rámcová dohoda mezi parlamentem a komisí, e, proto aby se provádělo to, co je vlastně už řečeno ve, smlou, ve smlouvách. Ale je tady jeden poměrně důležitý důvod, o kterém hovořil Paulo Rangel a Maroš Ševčovič. E, smyslem rámcové dohody je předem vyřešit překážky, které mohou nastat v rámci legislativy, parlamentní kontroly, kodexů chování, eh, tedy překážky, které by se v praxi mohly objevit. A já si tedy myslím, že to je vlastně takový dobrý výsledek evropské demokracie, která je koncenzuální, nikoli konfliktní, jak to někdy známe z našich zemí. A ta konsenzuální demokracie znamená, že se vlastně snažíme už předem hledat eh, řešení problémů, které mohou vyvstat. Ta rámcová dohoda je tedy nástroj, který má zamezit budoucím problémům a má vlastně naplnit to, co říkají smlouvy. Máme novou Lisabonskou smlouvou a je tedy logické, že vznikne takováto dohoda. A já bych chtěl tedy poděkovat celému týmu, který vedl Paolo Rangel a také poděkovat komisi za to, že vznikla velice rozumná dohoda. Myslím, že i když, že tady vlastně z některých národních parlamentů zaznívají obavy, že se tak ohrozí pravomoci rady. Ale pravomoci rady to už je něco jiného. Rada ministrů také funguje ale my jsme vlastně spolu zákonodárci a chceme, aby ta naše úloha byla účinná a aby pokračovala. Pane Ševčoviči, u nás ve Španělsku se říká, že tedy musíme chytit býka za rohy. A myslím, že vám se to podařilo. Eh, bylo tady řečeno, nebo byla tady zmínka o výkladu ze strany parlamentu, pokud jde o mezinárodní dohody. Já si myslím, že tady není na tom nic podivného. Je třeba, aby parlament byl informován a aby prostřednictvím komise se účastnil jednání. Proč? Protože parlament to tady potom schvaluje, tak musí vědět, co vlastně komise dojednala. A blahopřeji tedy oběma a myslím, že to bude určitě začátek hezkého přátelství, jak se říkal v Bílém domě. Za SD pan Aton do dvě minuty. Prezidenta. Děkuji, paní předsedající. Já se musím přidat k tomu, eh, co tady řekli eh, dosavadní řečníci v této rozpravě. Kromě technických obtíží, které tato dohoda může představovat, myslím, že se tady jedná skutečně o velice důležitý text text, který, na který musíme pohlížet ve spojení s reformou jednacího řádu, která proběhla před několika měsíci po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Ta rámcová dohoda spolu s novým jednacím řádem jsou dva základní prvky té nové demokratické struktury v Evropě. Jsem přesvědčen, že tato nová úloha, kterou, které se parlament zhostí podle Lisabonské smlouvy, a sice, že bude skutečnou legislativní sněmovnou, tak myslím, že ve spojení tedy s tím jednacím řádem a rámcovou dohodou to povede eh, k opravdu vytvoření eh, základu kvalitního rozumného fungování. Je důležité, aby tento parlament eh, skutečně byl schopen vést dialog a dosahovat konsenzus s komisí a s radou, pokud jde o přijímání nových zákonů v Evropě. A proto máme ten Eh, nový jednací řád. A také máme rámcovou dohodu, eh, která definuje vlastně všechny prvky našeho vzájemného vztahu. A tady chci zdůraznit třeba význam eh, kontrolních funkcí, protože parlament má vlastně kontrolu nad tím, co dělá komise. Pane Ševčoviči, myslím, že bychom měli dospět k určitému mechanismu přítomnosti komise v tomto parlamentu. Například společná účast všech komisařů při odpovědích na interpelace, eh, tak aby skutečně eh, ho mohli přímo reagovat na ty vzájemné politické vazby. Vy jste tady hovořil o výkladu odstavců 7 a 8. Já chápu eh, to, co jste říkal. Je pravda, že parlament nemusí být přímo Eh, účastníkem jednání, ale musíte zase pochopit, že my jako parlament jsme vyjádřili určité přání, určito, určitý postoj parlamentu i do budoucna, jak by vlastně měl být parlament zapojen do mezinárodních jednání. Děkuji vám. Děkuji a za frakci ALDE nyní pan Andrew Duff. Dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedající. S velkým zájmem jsme si vyslechli, co nám říkal komisař Ševčovič. A samozřejmě byla tady zmínka i o tom, jak se bude rada dívat na postoj parlamentu a myslím, že zcela oprávněně. Rada tady není zastoupena, jak dobře vidím. A Jestliže by se rada zajímala o účast na této otázce a na této rámcové dohodě, tak samozřejmě rada tak mohla učinit, mohla se zapojit do rámcové dohody. My tady v parlamentu víme, že při provádění Lisabonské smlouvy vlastně musíme vykonávat naše nové pravomoci diskrečním způsobem a, to, a také zodpovědně. Máme také závazek vlastně prosazovat eh, sílu Evropské unie v mezinárodních jednáních a hm, to je vlastně úkolem i komisa, její efektivní práce. Já bych chtěl především zdůraznit, že je zapotřebí, aby předseda Barroso provedl revizi etického kodexu komisařů, zejména co se týče eh, finančních prohlášení. Věděli jsme, že eh, při tom parlamentním Mm, schvalování eh, druhé Barosovy komise jsou určité nedostatky v tomto ohledu. Děkuji vám. Za ECR pan Čarnecký, jedna minuta. Náš španělský přítel pan De Vigo řekl, že má problém vysvětlovat své vlastní rodině specifické právní vztahy mezi oběma institucemi v EU. Možná, že on je trpělivější, protože já se o to vůbec nepokouším. Je to příliš komplikované. Já se domnívám, že Lisabonská smlouva se stala takovou randem naslepo. A já si eh, domnívám, že teprve, když nyní specifikujeme eh, naše vztahy, je to pozdě, ale lépe nyní, než aby bylo příliš pozdě. Měli bychom o těchto vztazích eh, diskutovat přátelsky, ale přesně stanovit vztahy mezi komisí a parlamentem. Děkuji vám. A nyní za EFD. Eh, e Lejligheden til at kvittere for eh, et fint stykke arbejde fra eh, Monsieur Rangel. Děkuji za tuto zprávu. Je opravdu důležité, aby parlament získal větší parlamentní kontrolu a také získal větší parávomoci. Ale nejdůležitější v průběhu rozpravy bylo to, že my také máme námitky proti tomu, že v zahraniční politice se toho odehrálo málo. Já jsem byl v dánském parlamentu, když byla, když se prosadila, byla schválena Lisabonská smlouva a nám také bylo přislíbeno, že suverenita státu nebude omezována a nyní se vykonává zahradně, pol, zahraničně politická síla, která nebyla e, slíbena. I francouzi, nizozemci řekli ne, ale posléze e, souhlasili s Lisabonskou smlouvou, když nebude spadat mezi evropské záležitosti zahraniční politika. A nyní za neřazazené pan Bronz. Děkuji, paní předsedkyně. Já nebudu hned automaticky eh, zamítat smysluplnost této dohody. Chci ji posoudit zcela upřímně. My jsme chtěli zvýšit eh, pravomoce parlamentu a parlament má nyní také eh, rovnoprávnější vztahy s komisí a také s radou a také bude parlament zapojen do mezinárodních dohod, ale je tady ještě druhá strana mince. Rovnoprávnost parlamentu s eh, komisí vede také k tomu, že jsou mále prosazovány vnitrostátní zájmy. A také se toto jednotlivé pravomoce prosazují rozdílným způsobem v jednotlivých výborech. A my jako nezařazení máme do této záležitosti málo co mluvit. Poslední dohoda byla z roku 2005 a my nedostáváme veškeré informace, například týkající se přidávání dat. A když jsme žádali o informace v této oblasti, byly nám odmítnuty. Děkuji vám. A nyní další řečníci jako první pan Žakolí na dvě minuty. Grazie, signora Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl pogratulovat vyjednavačům za velmi pozitivní výsledek, kterého bylo dosaženo a to ve velmi krátké lhůtě konkrétním doklad z konstruktivního dialogu mezi orgány se projevuje právě v této rámcové dohodě, která doufejme bude moci být ve středu přijata a okamžitě poté ratifikována. Tato dohoda skutečně znovu eh, podnítí další rozvoj vztahů na základě Lisabonské smlouvy a ukládá skutečně velmi silnou spolupráci jednotlivým orgánům EU Vyjednávači také pracovali v tomto duchu a je bez zesporu, že parlament eh, komisi dává svou důvěru a na základě neustálé parlamentní kontroly bude právě sledovat eh, veškeré kroky, veškeré dosažené výsledky. Jsou tady stanovena určitá pravidla pro Eh, komisaře a komise má parlamentu svěřovat i eh, údaje, které jsou jinak eh, chráněny tajemstvím. Mám ale pocit, že jsou věci, které nejdou správným směrem. Samozřejmě jsou ty věci velmi složité a je tady snaha o, o konzistenci, pokud jde o hlavní zaměření textu každém případě jsem ale přesvědčen, že na základě tohoto dokumentu, na základě tohoto návrhu bude moci, eh, budou moci všichni přijímat lepší předpisy a bez také hodnotící proces jednotlivých legislativních úkonů. Bude třeba ovšem posílit i eh, spolupráci s vnitrostátními, s národními parlamenty, které mají také velmi důležitou úlohu v této oblasti. Hovořilo se také tady o agenturách, myslím si, že i to je velmi pozitivní na úrovni politiky je především třeba, aby eh, v podstatě jednotlivá generální ředitelství byla také daleko vstřícnější vůči parlamentu a doufám, že komise bude nebyrokraticky naplňovat tuto dohodu. Děkuji. Paní Goma, 1,5 minut. Vážená paní předsedající, pane komisaři, vážení kolegové, já jsem ráda, že ta nová rámcová dohoda je významným zlepšením a prohloubením vztahu mezi komisí a parlamentem a že to také přihlíží k novým pravomocím parlamentu podle Lisabonské smlouvy. E, díky vynikající spolupráci mezi komisí a pracovní skupinou se podařilo najít praktická řešení, která jsou podstatným zlepšením legislativních postupů, e, kontrolních povinností, informační povinnosti a přítomnosti komise v parlamentu. Takže vítejte, pane komisaře Ševčoviči. Dovolte, abych zdůraznila jeden konkrétní bod. E, je Třeba říci, že to je skutečný velký krok ku předu, aby vlastně byly jednotlivé postupy předvídatelnější. Podle mě je velice důležité, ta návazná práce, eh, která navazuje na legislativní kroky Evropského parlamentu. Já vítám, že komise je připravena ke konkrétním návazným krokům na jednotlivé legislativní žádosti a to do tří měsíců. Komisaře by, komisaře by měli předkládat legislativní návrhy nejpozději do jednoho roka, eh, roku podle toho, jak je to uvedeno v pracovním programu. Pokud komise ten návrh nepředloží, tak by měla eh, parlamentu dát odůvodnění. Já jsem zpravodajkou pro Evropskou občanskou iniciativu iniciativou. A doufám, že také se budou rychle zpracovávat i eh, petice a žádosti občanů. Byla jsem ráda, že na výboru byla tato zpráva podpořena a já doufám, že eh, se to podaří i na plenárním zasedání. Děkuji. Děkuji, pan Kolman, jedna minuta. Paní předsedkyně, tato rámcová dohoda o vztazích mezi komisí a parlamentem hodlá zavést demokratičtější proces, ale je to pouze iluze demokracie, která neexistuje. Lisabonská smlouva nemá žádnou morální autoritu ve Velké Británii, protože občané ve Velké Británii byli podvedeni. A také dohoda bude jde dále snižovat eh, Um, pravomoci parlamentu a nadále budou probíhat především jednání v kuloárech mezi komisí a parlamentem. My budeme hlasovat proti, protože my neuznáme Lisabonskou smlouvu. Eh, jedině uznáme Lisabonskou smlouvu, jestliže oni budou hlasovat britští voliči. To je skutečná demokracie. Děkuji. Další je paní Vlašiková Beňová. Eh, eh, vážený pane komisaři, jsem nesmírně ráda, že na dnešní schůzi můžeme hovořit o revidované rámcové dohodě mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Ta revize konkretizuje silnější pozici Evropského parlamentu po přijetí Lisabonské smlouvy. Chtěla bych dnes zdůraznit dohodu uzavřenou mezi komisí a pracovní skupinou Evropského parlamentu k rámcové dohodě a poděkovat vám, pane místopředsedo, za vaše osobní nasazení teď několik bodů k rámcové dohodě. Silnější postavení Evropského parlamentu přináší větší demokratičnost do Evropské unie. My, volení zástupci členských států Evropské unie, se budeme spolu podílet na schvalování evropských právních předpisů a budeme mít větší kontrolu nad komisí. Ta nám bude muset například podávat zprávy o konkrétních opatřeních přijatých v souvislosti s jednotlivými legislativními iniciativními žádostmi. Dále bude od nás také muset žádat souhlas v případě, že by chtěla měnit etický kodex komisařů. Také vítáme skutečnost, že na základě smlouvy bude Evropský parlament lépe a transparentně informován o uzavírání mezinárodních dohod Evropské unie. Tato opatření nejsou ovšem sama, Takovýchto opatření je v revidované dohodě mnoho a já si myslím, že všechny povedou k užší a efektivnější spolupráci mezi oběma orgány a přinesou skutečně konzistentnější naplňování Lisabonské smlouvy. Chtěla bych ještě zdůraznit jednu klíčovou oblast, a to je otázka tedy těsných kontaktů Evropského parlamentu s občany což vyplývá z Evropské iniciativy občanů. Děkuji. Není pan Svoboda jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat panu kolegovi za zprávu a panu komisaři Ševčikovi za jednání. Nebyl snadným partnerem pro jednání, ale byl férový. A my jsme dospěli také ke konkrétnímu výsledku a konkrétní výsledek je dobrým základem pro budoucí práci. Co nám ještě zůstává, není pouze otevřenost a transparence mezi námi, ale musíme ještě nepřítomnou radu přesvědčit o tom, že když budeme dobře spolupracovat, že to nebude na úkor rady. Rada se chová tak, jako ukřivděné dítě, kterému byla sebrána hračka. Vypadá to, že je eh, rada ukřivděná, ublížená a musíme také získat radu na naši stranu, aby s námi spolupracovala. Jestliže chceme ukázat, že jsme silní navenek a eh, také mezinárodní dohody jsou také důležitou součástí, proto by bylo dobré spolupracovat mezi všemi třemi institucemi. A nyní pan Ari. Paní předsedkyně, vážení kolegové, všichni víme, že Lisabonská smlouva posiluje pravomoci parlamentu, ale jenom málo z nás ví, jakou radikální změnu to přináší, zejména v oblasti obchodní politiky, kterou se zabývám. Evropský parlament bude ratifikovat veškeré mezinárodní obchodní dohody, a to už tedy skutečně vyvolává velký poprask. Socialisté a demokraté si přáli jít ještě dále, než co nabízí smlouva. Já jsem mluvčí a přes skepticismus některých bych chtěl říci, že máme jasné poselství. Pokud má tedy parlament schvalovat všechny obchodní dohody, musí být zapojen do tohoto procesu od samého začátku, co původně vypadalo jako utopie, je dnes součástí našich vztahů s komisí, protože už jsme teď skutečně eh, zaznamenání v těch mandátech pro vyjednávání komise bude nadále muset dodržovat eh, komunitárního ducha a demokratického ducha smluv Chtěl bych říci, že máme trošičku takový stokholmský syndrom, abychom používali všechna svá práva, protože jsou to právě práva všech našich spoluobčanů. Nyní pan Milana jedna minuta. Ano, děkuji. Děkuji mnohokrát za eh, to zpracování této dohody, protože spolupráce mezi oběma orgány bude skutečně velmi důležitá. Celá řada ustanovení se týká legislativních pravidel, parlamentní kontroly, povinnosti poskytovat informace ale já bych chtěl zdůraznit jeden bod především, a to je otázka pokroku dosaženého z hlediska meziinstitucionálního rozměru mezinárodních vztahů úloha svěřená parlamentu není posílená úloha, je to úloha, která prostě parlamentu náleží. Mít pozorovatele z parlamentu na různých konferencích bilaterálních, multilaterálních a dalších je skutečně otázka odpovědnosti. Máme se účastnit jako pozorovatele různých dohod, protože jinak parlament nemá možnost se vyjádřit skutečně v, s poznáním, tedy náležitým poznáním celého problému. Parlament by se jinak skutečně ocitl eh, vůči těm bilaterálním dohodám v situaci, že by vlastně ty texty dobře neznal a že bychom v podstatě hlasovali jenom rutině. Catch the eye a první paní Rojtová jedna minuta

Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, pane komisaři, nová Lisabonská smlouva přinesla nové tedy eh, úkoly pro parlament i komisi. Je jisté, že o uplatňování Lisabonské smlouvy tady teď máme novou revidovanou dohodu o společném plnění úloh mezi komisí a parlamentem. Zájemná dohoda o společných postupech umožní skutečně předcházet nedorozuměním při přijímání společných rozhodnutí. Evropská unie je však založena na dohodě národních států, které předali část svých kompetencí. A proto Lisabonská smlouva v určitých věcech nám přinesla také povinnost spolupracovat s národními parlamenty. Správná podoba pro tuto spolupráci by měla být dalším krokem pro stanovení součinnosti v rámci Evropské unie a o to bych vás chtěl, pane komisaři, také poprosit. Děkuji za pozornost. Herzlichen Dank. Děkuji a nyní pan Obermajer. Děkuji, paní předsedkyně. Parlament a rád fungují jako zákonodárci a jsou eh, mají tedy přímou či nepřímou legitimitu. A komise je však jediným orgánem, který může navrhovat legislativu. A to přes Lisabonskou smlouvu vidím v tomto velké deficity. Tak, aby Evropský parlament mohl efektivně fungovat, proto musí být rozšířena i povinnost informovat. Nový nástroj eh, občanské iniciativy legislativy by také měl být brzy nastartován. V rámci mezinárodních dohod musí dobře téci informace mezi komisí a parlamentem. Evropská zahraniční politika nemůže být pouze v rámci kompetence EAD. Děkuji a nyní paní Bazesku. Consider că noul acord va aduce o Domnívám se, že nová dohoda skutečně podstatně zlepší vztahy mezi parlamentem a Evropskou komisí pro období and 2015 Revize právního základu spolupráce přichází ve správnou chvíli krátce poté, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Nová pravidla jasně stanoví odpovědnost, politickou odpovědnost obou orgánů a posiluje pravomoci, které Evropský parlament nedávno získal v rámci přijímání rozhodnutí. Na základě e, zásady rovného zacházení bude mít parlament stejná práva jako rada, pokud jde o přístup k dokumentům které mají legislativní ráz nebo rozpočtový ráz. Stejně tak parlament bude hrát viditelnou úlohu při zpracování programu Evropské unie pro celý rok a to také posílí účast občanů na prioritách evropských politik. Děkuji. Paní Morva, jedna minuta. Eh, Děkuji. Ex- existuje biblická moudrost, že dobré stromy mají dobré ovoce, špatné stromy špatné ovoce. Lisabonská smlouva byla, poro, se porodila, se zrodila za diktatorských, diktátorských podmínek. Je to, bylo to antidemokratické, bylo to diktátorské, jak nám to bylo vnuceno jednotlivým národním státům i mé zemi. Byla vnucena tato smlouva eh, a bylo to děláno za zády lidí a lidé také neměli právo se k tomu vyjádřit. A já se domnívám, že toto je výsledek výsledek přírodního práva. Já se domnívám, že Lisabonská smlouva neplatí pro Maďarsko, protože nebyly dotazovány a konsultovány občanské společnosti ani občané. Takže tato smlouva byla odhlasována a schválena tak, že občané vůbec nevěděli, co v ní je. Takže toto je demokracie této diktátorské smlouvy. A nyní komise a pan Ševčovič. Thank you very much, madam. Děkuji, paní předsedající. Nejprve bych chtěl poděkovat všem řečníkům, především těm, kteří zcela jasně vyjádřili podporu rámcové dohodě. Myslím si, že to je opravdu taková důležitá příručka pro další spolupráci v budoucnu mezi námi. Chtěl bych ještě jednou více zdůraznit, že opravdu jsem velice vděčný pracovní skupině a e, celému týmu Evropského parlamentu. Strávili jsme spolu hodně času, vedli jsme velice intenzivní diskuse a jednání, ale myslím si, že ta tvrdá práce se vyplatila a dnes tedy se můžeme radovat z vynikající dohody. Velmi pozorně jsem si vyslechl e, komentáře vážených poslanců Vyslechla jsem si i otázky, mm, které se týkají třeba obav, v nichž, mm, které v nich ta dohoda vyvolává. Chci říci, že eh, komise se tady, tady řídí eh, tím, že musíme zachovat zásady úspěšné spolupráce mezi našimi institucemi. To znamená, že tato dohoda by neměla znamenat ústup z nějaké už osvědčené praxe. Já doufám, že v praxi to naopak povede ve všech případech k jasnému zlepšení spolupráce. Při jednání obě strany uznaly, že samozřejmě mohou být určité problémy s výkladem, ale eh, také vyjadřili připravenost eh, skutečně provádět rámcovou dohodu co nejkonstruktivněji a já vás mohu ujistit, že komise hodlá tento závazek naplnit. Vážení poslanci a poslankyně, jsem přesvědčen, že praxe ukáže, že ty obavy, které tady byly třeba dnes vyjádřeny, se nakonec ani nezhmotní. A byla tady zmínka o tom, že tedy smlouva definuje pravomoce pro jednotlivé instituce. E, je třeba možná někdy opravit určitý výklad a reagovat třeba i na žádost která se týkala eh, etického kodexu. Já bych chtěl potvrdit, že komise brzy předloží návrh revize etického kodexu a podle eh, tedy textu rámcové dohody samozřejmě komise se bude zajímat i o názor parlamentu na tuto revizi eh, na závěr bych ještě chtěla zdůraznit, že pokud zjistíme jakékoliv problémy, tak si zase sedneme za jeden stůl a budeme hledat řešení. Předpokládáme, že rámcová dohoda bude revidována už na konci roku 2011 a budeme mít tedy příležitost napravit případné chyby. A já se skutečně těším na vzájemnou spolupráci na základě revidované rámcové dohody a doufám a očekávám, že ve středu tuto dohodu podpoříte. Věřím a doufám, že tento pozitivní duch bude vládnout eh, i v dalších vztazích se všemi institucemi Evropské unie, protože to od nás očekávají občané a to bychom také měli naplnit. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní dostane ještě slovo pan zpravodaj, pan Renžel. Uh. Eh, Eh, ano, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěl uzavřít tím, co zaznělo během této diskuse a zdůraznit následující věc. Pokud jde o tuto rámcovou dohodu, jejím objektivním cílem bylo v oblasti rozpočtové a v oblasti běžné legislativy postavit parlament a radu na stejnou úroveň. A pokud je o další témata, i tam jsme si přáli zachovávat rovnováhu pravomoci tak, jak je stanovená v Lisabonské smlouvě, s tím, že bude tedy dodržena zásada oddělené pravomoci, aby Evropský parlament, kromě tedy rozpočtových a legislativních běžných otázek, mohl lépe vykonávat svoji politickou kontrolu. Myslím si, že toto vyjasnění, to znamená to vysvětlení, které přináší revidovaná rámcová dohoda, že to je skutečně dobrý e, směr, kterým se vydali jednotlivé orgány Unie. Je to dobré i pro další e, orgány, jako je Rada, protože Rada teď má k dispozici jasnou představu, jasnou vizi způsobu, jak budou probíhat vztahy mezi parlamentem a komisí po Lisabonské smlouvě. Čili i když možná občas se mohou věci řešit poněkud emocionálně a rada zde tedy vydala určité znaky nespokojenosti s tou rámcovou dohodou, myslíme si, že nakonec zjistí, že to skutečně je pozitivní pro všechny orgány a že nastane den, kdy budeme moci skutečně si uvědomit, že tato rámcová dohoda je ku prospěchu nejenom občanům, ale také všem třem orgánům Evropské unie v rámci duchu i litery Lisabonské smlouvy. Takže vítám tedy skutečně vstřícnost, kterou projevila komise v této souvislosti. Děkuji, končím rozpravu a hlasovat se bude ve středu o, ve 12 hodin. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat dál a další